Okay. Other people It's that one. Okay, colleagues, if everyone... Pokud jste připraveni, pustíme se do toho. Paní ta chce, abych hlasoval já. Pokud s tím souhlasíte, tak budu pokračovat. Takže jedná se o společnou schůzi Libe a FAM týkající se přistoupení EU k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Jsme připraveni? Jsme. Takže vítám spolupředsedající výboru FAM, paní Plankoviči a kolegy a kolegyně z tohoto výboru k tomuto společnému zasedání. Dobrá, takže budeme hlasovat. Všichni jsme připraveni. Kompromis jedna. Členové výboru FAM, vězte, že všechno se hlasuje elektronicky. Souhlasíte? Takže mačkat knoflíky. Žádné ruce, prosím. Máte všichni karty? Nemáte. No tak a ověříme, jestli je tady někdo z výboru FAM bez karty. Prosím, nemluvte, kolegové. Je tady někdo bez karty? Že vím, že všichni v Libe mají kartu. Máte hlasovací karty všichni? Všichni? Pokud ne, tak teď máte šanci, jinak budeme hlasovat. Dobrá, hlasujeme. Všichni mají karty. Kompromis jedno. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 190. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 2a. Zahajuji hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh A ještě pozněvací návrh 203. To je text navíc. Zahajuji hlasování. Má se o tom hlasovat. Jenom o tom textu navíc. O tom textu navíc se bude hlasovat. Proč mi říkáte, že nebudeme hlasovat? Budeme. Musíme. Hlasovali jsme o tom textu navíc. Já nevím, co se tady dneska děje. Může se výboru vám dopředu omluvit za to, co se nám tady dneska děje. Já sám nevím. Uzavírám hlasování. To jsou věci. Přijato. se návrh 204, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. se návrh 213. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 9a. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 252. zahajuje hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Můžeme o nich hlasovat blokově? Takže 253 až 251 blokově? Ne, nemůžeme. Aha, tak ne. Tak 253. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. se rad 254. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Také zamítnuto. se rad 251. Zahajuji hlasování. Tak to asi bude taky zamítnuto. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. se na 283. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. se na 284. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 291. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací kompromis 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 298. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnu to. Pozměňovací návrh 302. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 303 a 307. Stejné. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Pozdívací návrh 305 a 306 jsou stejné, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozdívací návrh 309 a 312. Ty jsou stejné, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozdívací návrh 310. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozděvací návrh 311. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 313. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 314, první část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 315. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 248, první část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 316. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 317. Ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Nyní citace a úvodní ustanovení první blok. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhý blok. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Takže nyní kompromis 3, úvodní ustanovení, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1, úvodní ustanovení, zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvat se na 66, zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 72 ve dvou částech na žádost EPP. První část zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato druhá část. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 73. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 75. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis dvě úvodní ustanovení zahajuje hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 84. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací 85. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 98. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh, pardon, kompromis 4, zahajuji hlasování. Za, uh, ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 102, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 103, zahajuji ne, pardon, to bylo zamítnuto. se na 103, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. se na 104, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Kompromis 5, úvodní ustanovení, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 7 úvodní ustanovení. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 117. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 6 úvodního stanovení Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 121. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 122. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Identické návrhy 124, 143 a 183 zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 8 úvodního ustanovení. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací na 133. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 134. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 136. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 137. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato se na 138. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. se na 139. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. se na 140. První část. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Druhá část. zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 9. Úvodní ustanovení. Zahajuje hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 148. Zahajuje hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 156. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. 156. Všechno v pořádku? 157. To bylo přijato. 157 zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 158. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 10 úvodní ustanovení zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. 168. Zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. 170. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 171. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 172. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 173. zahajuje hlasování. Uzavírám. Pan Engla, pan Lenard, můžete se prosím přestat chechtat? Je to tady dosti závažná situace. Omlouvám se za členy EPP 174, kolegyně a kolegové. Zahajuji hlasování. 174. Zahajuji hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám. Zamítnu to. Soustřeďte se. 175. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnu to. Kompromis 11. Úvodní ustanovení. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 181 zahajuji. Uzavírám. Ještě před konečným hlasováním zapomněl jsem a omlouvám se, že jsme neřekli, kdo jsou zpravodajové. Takže děkuji Kristýn Revo, Telon, Foy a Aně Marie Korace Bild, které byly spolu zpravodajů této agendy. Takže děkuji, zapomněl jsem na to. Děkuji. Víte, u toho konečného hlasování, jak byla odhlasují, tak všichni půjdou pryč. Jo, to určitě. Já vím, že mě tady všichni budete sedět, když budu hlasovat po koneč... teda když budu děkovat po konečném hlasování, to určitě. Takže konečné hlasování jmenovitě. Eh, jmenovité hlasování o textu v pozměněné verzi. Tak a teď můžete pryč, jestli chcete. Uzavírám hlasování. Přijato 58 pro, 12 proti a 4 se zdrželi. Blahopřeji spoluspravodajkám a děkuji spolupředsedající. Děkuji. Děkuji. Paní Záborská chce něco říci, prosím, můžete. Děkuji mnohokrát. Prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podle jednacího řádu 52a4 bych ráda předložila menšinovou, menšinový postoj u tohoto hlasování a zároveň žádám, aby to bylo formou písemného prohlášení, které předám sekretariátu. Děkuji. Také děkuji. A pan Jurek také něco podobného. Ano, já také předložím písemné prohlášení. Děkuji. Thank you. Thank you, colleagues. Have a good... Děkuji, kolegyně a kolegové. Pokud se neuvidíme, tak pěkné léto.